Ja, liebe Kolleginnen und Milé kolegyně a milí kolegové, vážené dámy a vážení pánové, zahajují zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch. Já jsem se dozvěděl, že němečtí tlumočníci jsou velice eh, rádi, když říkám výbor pro dopravu a turistiku a ne cestovní ruch, to asi všichni nepochopili, ale němčtí kolegové a tlumočníci si se usmívají, ty ví, co mám na mysli, proto já vždycky říkám Němčině tedy výbor pro dopravu a turismus. Takže možná by bylo vhodné to, to takto dát i do oficiálních překladů. Máme tady předběžný návrh pořadu jednání. Má někdo něco proti tomuto návrhu? Ne. A nyní jsme u zápisu. Pokud nebudou žádné námitky k zápisu, může být zápis v této podobě přijat. Námitky nejsou. Dobrá, tak se dostáváme k bodu číslo 3 na našem podařu jednání, což je Evropský fond pro strategické investice a oprava rozpočtu. Spravodajové jsou Ines Ayala Sender a Dominik Rike. A já nejdříve tedy dám slovo oběma spoluspravodajům a táži se, kdo si přeje začít. Pan Rike? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě mi dovolte poděkovat Ines spolu s paní zpravodajce, kterou jsme hodně pracovali. Děkuji také stínovým spravodajům, protože jak víte, měli jsme poměrně málo času a uplynulé dva týdny byly bohužel týdny de facto prázdninovými, takže bylo dost těžké lidi sehnat. I přesto jsme měli velmi plodné zasedání se stínovými zpravodaji, kterým chci tímto poděkovat za to, že byli aktivní, flexibilní a že s námi zůstali kontaktu, navzdory tomu, že, byly část, že bylo částečně volno, velikonoční svátky a tak dále. Celkem jsme, myslím, dospěli v poměrně široké dohodě z 15 kompromisy, které obecně podporuje značná část skupiny. Měli bychom představit eh, naši zprávu, tak říkajíc, ve dvou částech. Podle pravidla 54 Víte, že náš výbor eh, je zodpovídá, zodpovídá že článek 19 a článek 5, 2 a u těchto článků konkrétně jde o, je příslušný výbor TRAN a u těchto článku existuje jednomyslnost, že článek 19 byl předmětem návrhu celé skupiny ve smyslu jeho vyškrtnutí, takže to byl celkový postoj našeho výboru. A 5.2a, opět koncenzus, naše myšlenka spočívala v tom, že bychom e, spíš oproti tedy Junkrovu plánu, který chtěl se spíš vracet k práci, kterou jsme dělali v předchozích e, letech, kde se říká, že to, co by se mělo zohlednit, by mělo vycházet z pravidel jednak z těch guidelines a jednak z mechanismu pro propojení Evropy pro ty hlavní sítě a sítě vedlejší. Tím bychom pokryli celkově jaksi ty body, které jsme, o které nám šlo. A i tady existovala prakticky jednomyslná schoda. Vy jste všem nenavrhli návrhy k 2 mm, BCDE, které odpovídají spíše práci ITRE. Tady jsme koordinovali mezi oběma výbory na základě určité gentlemanské dohody, tedy a podle této dohody my změníme dvě a a ITRE zase ty části, za které, další části, za které zodpovídá. A to umožní zjednodušit zprávu potom s výborem pro rozpočet a ekon takže doufám, že jsem to vysvětlil eh, jasně a správně. Pokud jde o zbytek, tak ještě přetrvává určitá debata ohledně článku 8, který hovoří o původu těch eh, financí. víte, že obecně existuje názor v našem výboru, že nechceme, aby fond CF byl obětován přímo v rámci víceletého postupu tomu eh, fondu eh, pro strategické investice, takže měli bychom vycházet z té roční, eh, rozpočto, z ročního rozpočtového postupu. Tady byl trochu problém, protože EPP navrhla, abychom před změnou víceletého rámce ještě hledali dodatečné alokace v některých dalších kapitolách rozpočtu. Bohužel, toto roz, od, neodpovídá finančnímu nařízení. A ovšem, se, sešli jsme se, všichni jsme se seš, shodli na tom, že při revizi víceletého rámce bude možné znovu otevřít otázku tedy kapacity možnosti využití dalších kapitol rozpočtu. Všichni eh, v tomto byli zajedno, v tom, že bychom měli mít víceletý eh, přístup, měli, že bychom měli co nejvíce respektovat ty fondy, o kterých se nyní eh, diskutuje, fondy, které jsou přímo a již nyní v provozu a které mají vybaveny, jsou vybaveny finančními nástroji a které které jsou využity do výše 92, 95%. Eh, a druhý bod, o kterém se diskutovalo, takzvané earmarking, to znamená to, jak eh, ty eh, fondy a realokace těch fondů může být implementována v jednotlivých případech. Všichni měli své jakési jim blízké téma, čehož by vzniknul velmi komplexní seznam různých druhů dopravy, environmentálních otázek, horizontálních synergií, opravdu velmi komplexní seznam. A proto té pozice byla taková, abychom zůstali na obecné rovině, aby ty reflows byly prováděny jaksi eh, v, souladu s, s mech, předchozími mechanismy ale neudrželi jsme, nenechali jsme tam všechny ty pozměňovací návrhy, které se konkrétně vztahovaly k určitým modům dopravy nebo k určitým eh, tématům. Ne proto, že by um, jsme byli nějakým způsobem um, ehm, hostejní vůči těmto otázkám, ale že by bylo velice těžké udržovat takový eh, podrobný, uh, dlouhý seznam, který vyšel tak trochu proti duchu zjednodušování a rychlého uplatnění těchto pravidel. S tím, že zároveň zdůrazňujeme nutnost eh, zohlednit i jednotlivá témata, která jsou důležitá. Že tato eh, práce parlamentu ovšem musí Eh, být základem těch eh, přidělení prostředků eh, různými způsoby, včetně reflows. To je téma, které je velmi komplikované, a sporné a earmarking ještě více. Takže tolik v kostce výsledky dosavadní práce naší společné. A než nám slovo Ines, vzhledem k velkému tlaku, který je vynakládán na parlament. Protože eh, postoj eh, komise v tomto případě příliš neodpovídá našemu. Tak je potřeba eh, tedy prokázat co největší jednotu na úrovni jak výboru, tak parlamentu. Protože debaty s komisí a s radou jistě nebudou snadné. A čím silnější bude náš postoj, tím lepší bude naše vyjednávací pozice. Takže tolik můj stručný úvod. Danke sehr. Děkuji. A nyní má slovo Ines Ayala Sender. Děkuji, pan. Děkuji, paně předsedo. A já bych ráda poděkovala Dominik Riké za vynikající spolupráce. Vlastně následuje to, tu práci, kterou jsme udělali na nástroji na propojení Evropy. Já chci také všem poděkovat všem kolegům za pozměňovací návrhy. A také jsem velice vděčná za velkodušnost že v některých případech opravdu jste souhlasili s tím, že bylo třeba část textu odstranit, ale doufáme, že ducha pozměňovacích návrhů jsme neporušili. Bylo to třeba, abychom opravdu dosáhli pevného kompromisu a tudíž jednoty. A eh, a my jsme na tom pr- pracovali už od doby, kdy se dělal na ten TCEF, abychom dosáhli úspěšných výsledků. A myslím si, že v tomto případě dokazujeme, že jsme schopni uh, se držet poměrně pevné jednotné linie a to je také jedním z důvodů našeho úspěchu. Byli jsme zaprvé schopni velice rychle zareagovat na Junckerův plán, eh, který se vlastně snažil trošku nahlodat eh, některé finan- způsoby financování, týká se to i e, nástroje na propojení Evropy, ale jak Dominik řekl velice dobře, jsme teď v takové situaci, kdy mimo tento parlament se zvedá stále větší opozice a je stále více stížností na to, co dělá parlament. Říká se, že my chceme vlastně zablokovat Junckerův plán, ale to není pravda. My se naopak snažíme něco dodat, jako jsme to dělali v případě evropského rozpočtu. Snažíme se něco dodat prostřednictvím zásady adicionality, čili aby tady byly další finanční prostředky, které zůstaly nevyužité, které jsou jaksi v záloze a které jako záruku lze využít. A z tohoto důvodu je velmi důležité, abychom opravdu e, se postavili pevně jako pevná fronta za tyto kompromisní návrhy a abychom v tomto směru pracovali. Rovněž jsem vděčná za to, že e, se tlačila na to, abychom neotevírali další hlavy rozpočtu, protože e, možná by tady jaksi byly další přítoky, abych tak řekla k tomu, co dělá parlament a e, tady do jisté míry byl určitý tlak, za který jsem těčná. Ale blížíme se k hlasování a musíme jasně říci, že rozhodně ten plán nebojkotujeme. My se snažíme e, hledat a vyhledávat zdroje, které nebyly dány k dispozici na tyto nové projekty. Rovněž jsem velice ráda, že je možné provést diversifikaci přes eh, zeměpisné a sektorální linie. A tímto způsobem eh, chceme zajistit, aby z Junckerova plánu neměli výhodu jenom pár zemí, ale aby všichni se na to mohli podílet, aby všichni takovou možnost měli. A pokud jde návrat toků finančních prostředků, těch reflow, zpětných toků, tak tedy my nejsme vlastně proti. A máme už eh, konkrétní příklady takovýchto reflows, například eh, ve velmi dobře známé oblasti, kterou jsou dotace na železnici. Ale my spíše říkáme, že finanční prostředky by měly plynout zpět do souhrného rozpočtu abychom tudíž mohli tady mít velice solidní záruku. A když se podíváme na to, co eh, je možné investovat, pak eh, musíme se držet i těch podmínek, které máme v rámci nařízení o TNT a um, čas, protože většina musí tedy na železnice, pak tady musí být další iniciativy, jako jsou eh, vnitrozemské vodní cesty a podobné, prostě jiné věci, které mohou být nápomocné tomu, abychom dodali další hodnotu k dopravním projektům. Nakonec bych chtěla říci, že vítám i tu skutečnost, že v některých návrzích, které jsme od skupin dostali, se vlastně rozšiřuje ten seznam projektů, dodávají se další náměty a to zase otevírá další možnosti. Ale řekla bych, že například ty projekt Confran ten nebyl zmíněn v Junckerově pláně, týká se to náhodou mého regionu. A proč to tam nebylo? Protože to eh, je míněno hlavně pro projekty, které jsou vysoce rizikové a které eh, mohou být eh, uskutečněny životaschopně pouze z dlouhodobého hlediska, kde je třeba vyhledávat Ehm, na podporu na trhu. Zatímco jiné, menší projekty, jako ty, které jsem já věnovala, tak ty potřebují velice dobře strukturované a cílované, cílové ehm, investice, které potom závisí na takové struktuře, jako je eh, nástroj pro propojení Evropy více než Junckerův plán eh, který prostě, eh, a to jsou také projekty, které kdyby se někomu dostali na stůl v bance, tak dobře víme, jak by to s nimi dopadlo. Pokud je Kanfran a dalších, tak si myslím, že spíše by to mělo být v oblasti CRF než jinde. Když mění má slovo Markus Pieper. Po tolika slovech díků bych, se chtěl, bych chtěl také poděkovat oběma spoluspravodajům, také za skutečně velmi dobrou práci, kterou odvedli. My bychom na tom či onom místě bych, bychom bývali si přáli, aby tam to vyjádření bylo poněkud jasnější, vyjádření, které se týká alternativy financování. Ale já jsem demokrat a zajisté chápu a dokážu akceptovat většiny zde na výboru a chápu, akceptuji, že není možné nyní od samotného počátku Eh, využívat například eh, prostředky finanční z výkonnostní rezervy. Podle mne je to škoda, protože by si toho v podstatě nevšimla žádná členská země a bylo by možné zachovat to národní rozdělení, ale přesto tedy říkám, my se podrobíme většině, většinové vůli zde na výboru a jsme velmi potěšeni z toho, že tady budeme mít tu přen přeskum v polovině období a za to tedy děkuji, za tuto vstřícnost z vaší strany, že jste nám vyšli vstříc, že budeme mít tento přeskum v polovině období a budou přeskoumány veškeré rozpočtové položky, linie, eh, s ohledem na to, zda tam jsou volné finanční prostředky, které by mohly pak refinancovat právě CEF, nástroj na propojení Evropy. Na tomto místě bych ale rád ještě jednou zopakoval, že tento kompromis je poněkud nebezpečný, protože by mohl jít na úkor kohezních zemí. A proto bych doporučil, abychom do tohoto kompromisu zařadili to, ano, že si přejeme tento přeskum, ale že nechceme, aby kohezní země ty, či ty nejslabší země tím nějak utrpěli. Já tady ještě dnes odpoledne přijdu s odpovědející formulací, nabídnu vám ji, tak abychom právě mohli vyloučit to riziko, který jsem právě zmínil. To je tedy jedna věc. A druhá věc, rádi bychom mě, e, e, změnili ještě jednu věc, je to ten samý kompromis, kompromis 8.2, od ten jde, že tedy nechceme pouze ukázat na tuto možnost, ale že budeme vyžadovat od komise závažnou dohodu že řekneme komisi, že musí v rámci přeskumu v polovině období eh, analyzovat ty rozpočtové položky, tedy ne, že by eh, komise mohla či měla, ne, že tam musí být jasné, závazné ustanovení, že musí. A to tedy s propojením na tu bezpečnostní síť pro kohezní země. A myslím si, že pokud to bude mít takto naformulováno, tak by to mohlo získat zde na výboru většinu. To jsou tedy dvě eh, podněty z mé strany, které se týkají kompromisu 8.2. A také souhlasíme s, s tou zeměpisnou vyvážeností, ale máme problémy s pozměňovacími návrhy, které cílí na obzvláštní, upřednostňování slabých regionů. Dámy a pánové, rád bych na tomto místě řekl, že ty miliardy, které jsme odňali z CEFu, ty nepochází z kohezních zemí, ty pochází ze zbytku Evropy. A tyto miliardy se berou pro tu záruku. A kdybychom nyní řekli, že si ale přejeme, aby ty projekty šly do těch nejslabších zemí, do těch kohezních zemí, že tam chceme soustředit v těchto zemích, by znamenalo, že jsme na jedné straně v tom prvním kroku ochránili e, ty kohezní země, že jsme tady tam zůstali těch 8 miliard a v tom druhém kroku bychom těch, ty 3 miliardy tam znovu dali do těchto zemí a to si myslím, že není příliš spravedlivé a proto prosím, abychom tady zacházeli společně s námi jsme a mezi sebou spravedlivě. My jsme vyšli vstříc a to tež očekáváme i od ostatních poslanců. Takže zde si myslím, že je možné, že dojde k tomu, že budeme mít sporné hlasování. A ještě jedna další věc, kde se pravděpodobně také eh, ne zcela shodneme v konečném důsledku, to jsou ty požadavky, ty podmínky, které jsou požadovány. Pokud to zůstane tak, jak je to nyní v kompromisu, mám tím na mysli veškerá ta kritéria, která zasahují až do sociální oblasti, tak tedy nevím, co to bude mít společného s podporou inovací, s podporou malých a středně velkých podniků a s podporou infrastruktur. Tedy já si skutečně myslím, že na tomto místě ohrožujeme Junckerův plán a proto my jako EPP jsme tady zcela jasného mínění a totiž, že v tomto kompromise Teď přesně nevím, který to byl. Mám pocit, že to byl kompromis číslo 5. Je to tak? Tam byly veškeré ty body jednotlivé vypsány. Ano, je to kompromis číslo 5. V tomto kompromisu číslo 5, kde jde o ten výčet, tady prosím, abychom se ještě dnes odpoledne jednou sešli a znovu se na to podívali, protože z našeho pohledu to zachází příliš daleko, mohlo by to ohrozit Junckerův plán a proto nejsme ochotni to podpořit. Pro nás je to velmi důležitá záležitost abychom měli nějaký, nějakou dohodu, která by šla správným směrem. Sečteno a podtrženo, na první pohled to možná vypadá dramaticky, máme asi 20 kompromisů, téměř všechny jsme schopni podpořit, neboť se v nich odrážejí i naše myšlenky, ale mám tady dva, dvě záležitosti, dvě věci, které ještě zůstávají nedořešené a tady já jsem tady řekl, že si přejeme těchto věcech změny, další ještě a myslím si, že by bylo hodné abychom tedy nakonec dospěli k nějakému ještě dalšímu kompromisu, protože čím lepší schodu budeme mít při hlasování tady na výboru, tím lépe to bude pro celé to téma v dalším legislativním postupu. Děkuji, Robert Zíl. Děkuji. Rád bych začal poděkováním oběma zpravodajům Myslím, že to bylo správně správně zvolení zpravodajové, protože oba pra, pracovali v Connecting Europe Facility. A e, na začátku se mi zdálo, že tedy situace je poměrně znepokojivá. Největší mé obavy se týkaly změny e, zdrojů financování. Chci poděkovat panu Píprovi za to, co právě řekl. To, co říkal ohledně střednědobého hodnocení a možného využití okruhu 1b jakožto zdrojů financování. To by totiž vyvávalo některé politické eh, problémy, problémy do budoucna. Pokud jde o další body, tak tam myslím, že jsme nalezli správný kompromis ve výboru. Podpořili jsme ty body, které se týkaly železnic a zachovali jsme také princip zeměpisné neutrality. Pan Pieper správně konstatoval, jaká je dnešní situace. Protože tento fond je zacílen také na státy, které nejsou státy kohezními ale které by mohly mít prospěch z Evropského fondu pro strategické investice. Tyto státy počítají s touto možností mít eh, moci využívat těchto fondů. Uvidíme, jestli je to realistické nebo ne, uvidíme, ale pokud ehm, jde o zeměpisnou distribuci, to je jedna věc. Druhá věc však je, jak eh, se to bude vyvíjet eh, v jednotlivých sektorech. Nepřejeme si eh, přesun k budování silnic. A teď pokud jde o přidělování pozic, tedy earmarking, tak já jsem v politice už 20 let, nejsem naivní státy, které jsou připraveny investovat prostřednictvím svých rozvojových agentur. Samozřejmě, že se spolehají na některé takto vyčleněné fondy. Měli bychom věci nazývat pravými jmény. Nikdo z vlastní eh, rozvojové agentury nebude investovat v jiných zemích. Závěrem chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Říci, že čím více budeme k sobě vzájemně otevření, tím lepší kompromis nakonec nalezneme. Ale dosažení celkového uspokojivého výsledku nebude snadné. Děkuji. A nyní další řečník. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvin lyhyesti. Předseda, eh, vážení kolegové, velice stručně, já bych chtěl zpravodajům poděkovat za velmi dobře odvedenou práci i za těchto náročných okolností. jak se eh, eh, sami jsme ve velice obtížné situace s tímto novým financ, nástrojem pro financování. Ale i tak bych chtěl zdůraznit naši obavu ohledně tendence znovu jaksi vynalézat finanční nástroje, aniž by se nejprve zjistily zdroje jejich financování. Proto se musíme zaměřit na to, jak lépe bychom mohli využívat již stávající finanční prostředky k tomu, abychom podporovali celoevropské dopravní systémy. Děkuji. Děkuji, Karlo Medeli. Děkuji kolegům, zpravodajům za tuto práci. A plán Junckerův, tedy pokud má být plánem oživení, musí být plánem inteligentního oživení. Musí tudíž přihlížet k budoucnosti. A budoucnost v dopravě, ta musí zohlednit, jak známý jako klimatické změny, environmentální otázky, energetické otázky. Proto ta reálná politická vůle, kterou musíme vnést do Junckerova plánu, spočívá v tom, jak opravdu využít tyto investice, které půjdou do eh, dopravy. My, eh, ekologové, jsme se připojili k mnoha z těchto konformistních návrhů, kromě toho možná nejdůležitějšího článku 5, kde jsou, eh, kde jste asi si všimli, že při formulování toho kompromisu samotného ty prvky našich kompromisů prostě nepronikly. Řeknu to trošku jasněji. My jsme řekli například, že minimum 60% investic by mělo jít do železnic. Že bychom měli 10% nasměrovat na reálné povzbuzení eh, tedy eh, mobility třeba eh, cyklistické ale to se tam vůbec nedostává. Dále, dále tedy se říká, že eh, v našich návrzích, že bychom měli eh, obnovit, rekonstruovat ty stávající, tu stávající dopravní infrastrukturu. A to tu také chybí, ta vůle k rozvíjení projektu mobility, městské mobility, která bude udržitelná a inteligentní. Otázka hluku se tu neřeší vůbec. To jsou všechno otázky, které jsou zásadní v dnešní době. Zvlášť, se podíváme k otázce nákladu externalit. Pokud nebudeme mít od začátku jasnou mapu naší cesty, nemůžeme po této cestě kráčet inteligentním způsobem. Pokud to tedy jasně nebude nastaveno, tak pak si a neuvědomujeme si třeba význam eh, lokální ekonomiky a dalších otázek, tak to bude samozřejmě problém. Takže měli bychom to lépe zacílit, hlasovat by se mělo zítra, takže uvidíme. Čili tolik eh, za hlas eh, kolegu. Damato. Děkuji a jako další Roza Damato. Grazie, presidente. Io... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také zpravodajům poděkovat. A myslím si, že můžeme být docela spokojeni, že velice eh, si ceníme této ochoty dosáhnout dohody. To určitě je třeba uvítat. A zdůrazněme samozřejmě význam dopravního odvětví v Junckerově plánu. Rád bych jenom se zaměřila podrobněji na jednu věc. A to, zda je možné Eh, zapojit i CEF nebo ne, eh, jako jaksi eventuální poslední možnost. My eh, jsme vlastně vyškrtli článek 19 stejným způsobem a myslíme si, že kompromis tady se také možná zaměřuje na tuto možnost, ale pouze jako na možnost, nikoliv jako na prioritu. To jsem jenom chtěla zdůraznit a že právě na to je třeba se zaměřit. Děkuji. Merci, président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji oběma spoluspravodajům za tu obrovskou práci, kterou odvedli tváří tvář tolika pozměňovacím návrhům, které byly předloženy k Junkrovu plánu, který, jak řekla před chvilkou Ines, tak myslím, tak všichni Eh, poslanci, nebo aspoň z naší skupiny podporují. To ekonomické oživení je opravdu zásadní a těch tolik pozměňovacích návrhů je právě proto, že si přejeme, aby tento návrh byl co nejlépe um, přizpůsoben eh, očekávání a potřebám všech Evropanů. Ve všech návrzích, které jsem eh, předložila, je tedy přítomno několik eh, zásadních eh, bodů. Za prvé, musíme znovu přehodnotit regulační rámec tak, aby způsob, jimž je konstruován Junckerův plán, byl flexibilnější, tak aby všechny členské státy mohly eh, náklady budoucích projektů vyloučit z výpočtu k deficitu. To je něco, co už tu byl, zaznělo, je to opravdu, eh, opravdu důležité. Myslím, že komise mm, má teď poslední šanci, aby eh, tedy skutečně se dostala na výši svých ambic. Musíme považovat tento nástroj také za nástroj solidarity evropské, která je ještě důležitější než kdy předtím. A z hlediska této perspektivy se domnívám, aby při Eh, implementaci EFSI jsme se zaměřili nejvíce na ty země, které byly nejvíce postiženy krizí. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo komise. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, eh, pane předsedo. Dovolte mi několik eh, stručných poznámek. Za prvé k rozpočtu. Určitě není třeba, abych opakoval Eh, co už eh, je, že eh, komise je poněkud zneklidněna přístupem, který zaujímá parlament. Neznamená to, že by se nám nelíbil nástroj pro propojení Evropy, naopak a uvědomujeme si, že náš návrh tady vytváří určité potíže, ale jsme přesvědčeni, že když se snažíme hledat alternativy, pak se ukazuje, že je to velice obtížné a možná téměř Eh, nemožné. Musíme ale fungovat v rámci eh, okruhu 1 a, a více eh, zdrojové financování a pak se musíme tedy rozhodovat mezi velkými a malými programy a my jsme spíše zvolili ty drobné. Pokud jde o otázku flexibility, pak eh, tady musím opravdu trvat na tom, že je obtížné eh, vytvořit 350 miliard investic, jestliže máme 22 miliard veřejných finančních prostředků, pokud nebudeme dodržovat maximální pružnost. Čili veškeré představy o geografickém nebo sektorálním přidělování by se v praxi Eh, obě projevily jako velice problematické, abychom dosáhli tohoto cíle 350. Musíme si uvědomit, že tady je zásadní rozdíl mezi CES a mezi EFSI, protože v nástroji pro eh, propojení Evropy my jako Evropská unie vynakládáme vlastní finanční prostředky a máme tady ten luxus, že si můžeme dovolit v podrobnostech eh, rozhodovat, co s tím chceme. A tady nejde o maximalizaci veřejných eh, finančních zdrojů. My chceme naopak získávat co nejvíce soukromých finančních prostředků a při vynakložení co nejmenšího množství množství eh, veřejných prostředků. Čili čím více na to budeme eh, klást podmínky, tím eh, obtížnější bude získávat soukromé investice. A proto tato představa, že by tady měly být velice přesné požadavky na použití záruky nebo na geografickou alokaci, by mohly být velice problematické. Pokud je otázky soudržnosti, i my jsme velice rychle dospěli k návrhu, že jestliže vytvoříme takovou zeměpisnou obálku, tak možná budeme jednat proti zájmům e, zemí e, Fondu soudržnosti. Musíme naopak se v jejich zájmu snažit získávat e, investory pro záslužné projekty. Pokud vytvoříme geografickou lokaci, pak eh, tady bude určité podezření, na základě čeho se vycházelo při výběru projektu v některých částech Evropy, takže soukromí investoři budou jaksi nahlodáni pochybnostmi ohledně toho, z jakých důvodů eh, bylo rozhodnuto, že určitý projekt dostane záruku. My chceme, aby všechny projekty měly rovné podmínky pro vzájemnou konkurenci a proto umožňujeme Eh, technickou podporu, aby každý bez ohledu na zemi, kde to je, mohl předložit kvalitní projekt bez jakékoliv předchozí alokace. Ale eh, komise nicméně eh, si uvědomuje, že je třeba ochraňovat státy Fondu soudržnosti a proto také vypracovala takto finanční plán. My navrhuje, nenavrhujeme žádné škrty ani strukturálních, ani fondů soudržnosti a pokud je CEF, tak tady se snažíme si ochránit eh, země v soudržnosti a uvědomuje si, že pokud tady bude třeba eh, dělat určité mm, eh, úsilí v rámci přeskumu plovní období, pak to budeme muset také dělat právě s ohledem na situaci států, které čerpají z fondu soudržnosti. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo paní Ines Ayla Sender. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat eh, všem kolegům a kolegyním za poznámky a příspěvky. Nevždy jsem eh, přesně pochopila, v čem spočívá jejich problém. Nejdřív k tomu, co řekl pan Píper, to byly dvě hlavní témata. Jasně z toho vzešlo, že byl proti, šlo tedy o kohezní země a já si ale myslím, že pomocí tohoto kompromisu zajišťujeme také grafickou diverzifikaci, tak aby eh, se všechny projekty nesoustředily do, do pouze jedné oblasti, aby veškerý ten Junckerův plán se nesoustředil na dvě, tři či tři země. Právě z tohoto důvodu jsme tam toto chtěli mít takže já jsem přesně nepochopila, co eh, pan Píper myslel, co mu vadí. Nejde tady o ochranu kohezních zemí, chtěli jsme poukázat na to, že nařízení by mělo být prováděno tak, jak v té podobě, v jaké je. Ano, kohezní země, eh, těm jistě nechceme uškodit, eh, odebírat jim prostředky, Máme tam více než jednu miliardu. Takže si myslím, že bychom mohli postupovat tak, jak bylo naplánováno a během prvních let, kdy bude fungovat tento fin, finanční nástroj, ten nový instrument. Myslím si, že tento způsob je mnohem efektivnější než to, jak se postupovalo do posud, kdy se peněžní prostředky poskytovaly členským státům, které ale nevyčerpali, neuplatnili. To bylo neefektivní. My v parlamentu chceme zejména dbát o to, aby se evropský rozpočet skutečně využíval na evropské projekty. A pak se hovořilo o bodu 5, o kompromisu 5. To byla ta sociální tematika. Já to takto nevidím. My tam pouze hovoříme o tom, a tady je závazek Junckerově plánu obdobný a totiž, že jde o to podporovat jak růst, tak zaměstnanost. E, a tyto problémy existují nejenom na jihu, ale i ve vaší zemi. I kvalita pracovních míst, i zde je třeba investovat do této oblasti. A pak konkurenceschopnost, mm, hospodárnost, efektivnost investic do těch konkrétních projektů. A pak je důležité, aby to bylo v souladu s Evropskou strategií 2020, což tedy znamená veškeré invace a vše, co souvisí s růstem a konkurenceschopností. Tedy nejde pouze o sociální témata a o zaměstnanost, tedy tady jsem přesně nepochopila, s čím jste měl problém. Ale myslím si, že pan Píper tady již není, takže nebude moci zareagovat. A pak eh, další věc, cíl tady bylo řečeno, že je důležité, aby to než zacházelo příliš dále. My jsme jako princip si stanovili, že eh, chceme spolufinancovat silniční dopravu, ale ne jenom silniční dopravu. Eh, I další výbory si přejí podpořit různé typy projektů, nejenom my, pomocí Junckerova plánu a pak TNT a CEF, nařízení o CEFu a nařízení o TNT. Ano, to v sobě skýtá velmi mnoho možností. Pak se máme to hodnocení, ty zásady, které chceme zohlednit. Dále vnitrozemské vodní cesty, městská mobilita, silniční doprava, trvale udržitelná doprava. Ve všech těchto sektorech eh, ekologičtější přístup právě v oblasti těchto sektorů. Ano, my to tam takto již máme zakotveno právě v rámci TNT a CEFu. A ten Euromarking je 60% pro železnici, jak se o tom zde hovořilo, eh, padla své slova ze strany komise, kde se jednalo o flexibilitu. Jde o to, aby to nebyla nějaká milosrdná pomoc pouze dopravě. Ne, musí eh, jít o financování, skutečné financování skutečné investice, které budou potvořeny, ale ty projekty musí být eh, životaschopné i z ekonomického hlediska, musí být prostě rentabilní. Tam nejde pouze o to, že chceme rozdávat nějaké almužny, v žádném případě. Proto se tady hovořilo o subvencích pro železnici. pokud chceme něco směrnit a pokud bychom postupovali špatně, rozdávali ty almužny, jak jsem o tom hovořila, tak se můžeme dostat do situace, která bude ještě horší než dnes. Takže na jedné straně flexibilita, ano, to jistě, na druhé straně musíme jasně ukázat, které zásady se musí dodržovat. A pak se zde hovořilo o těch prostředcích peněžních. My chceme ty finanční prostředky využívat efektivně. O to jde, nechceme požadovat více. Ne, Jde o to, aby evropský rozpočet byl lépe využit, uplatňován. My tady máme nevyužité zdroje, které nám plynou zpět, to se ukazuje. Zpět eh, do členských států. Mm, toto si nepřejeme. Chceme mít evropský rozpočet, který bude dobře a efektivně využíván, skutečně využíván, tak, aby Junckerův plán vedl k růstu, nárůstu bohatství a blahobytu. A nyní k těm všeobecným návrhům, které se zazněly. Tady bych chtěla připomenout kolegům, že tady musíme mít mainstreaming se všemi výbory Evropského parlamentu, společně s výborem ITRE a se všemi dalšími. Nám šlo o to, abychom ve vší skromnosti vypracovali kompromisy. A myslím si, že tyto kompromisy skutečně co možná nejlépe slouží a odpovídají právě mainstreamingu zde v Evropském parlamentu tak, abychom měli většinu, abych, abychom byli schopni ji vytvořit. Nejde eh, o to, že bychom chtěli bojkotovat Junckerův plán, to v žádném případě. My si pouze přejeme, aby tento plán šel ku prospěchu jak členských států, tak jejich občanů. A proto je třeba, eh, abychom my nalezli nějaký většinový postoj, eh, který nám eh, jaksi pomůže zprostředkovat naše poselství v tom smyslu, že Evropský parlament je zde proto, aby zajistil, že ty peněžní prostředky se budou uplatňovat podle těch zásad, na kterých jsme se shodli a poslouží dobrým novým životaschopným projektům, pro které nyní máme ty finance, a které nalákají také soukromé investory. Aby to vše vedlo k dobrému, úspěšnému konci. Děkuji. Děkuji a nyní Dominik Rike. Já vám děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi pozorně naslouchal kolegům, kteří se vyjádřili. A první, co mě k tomu napadá, je toto. Toto nařízení není přepsání určitého počtu jiných nařízení. například CEFu nebo víceletého finančního rámce a ještě méně finančního nařízení. Takže některé eh, příspěvky mě trochu zmátly. Je samozřejmě důležité, aby parlament sladil eh, postoje všech výborů, zejména zahraničního, pro zahraniční otázky a rozpočet. Ehm, já chápu, že některé otázky jsou eh, pro vás os- osobního hlediska důležité. Tak je to i pro mě, ale musíme zůstat eh, v mantinelech eh, toho základního finančního nařízení, jinak se trošku odchylujeme od cesty. Takže jinak beru na vědomí to, co kolegové říkají. Příspěvek Markuse. On říká jednu věc a pak říká opak. To mě trochu znepokojuje. Je jistě možné postoupit v otázce tedy realokací, ale zároveň, že máme chránit země soudržnosti. Ale pak nám říká, že pozměňovací návrhy, které jsou problematické, jsou ty, Eh, které tedy chrání ty, ty země soudržnosti. Nevím, jestli jsem to dobře pochopil, nebo jestli to byl problém eh, tlumočení. Každopádně, a to platí pro Remera, eh, v rámci rozpočtového mechanismu jsou jasně tedy stanoveny kohezní prostředky, takže tato diskuze je naprosto nadbytečná. Možná když se podíváme na země tedy soudržnosti, tak tu byla vyjádřena eh, tato obava. Jsou to některé země, tedy nejzranitelnější, ale ne všechny jsou zeměmi soudržnosti. Ale není naprosto žádná eh, pochybnost o tom, že existují tedy země soudržnosti, existují země, které jsou zranitelné, ale tyto eh, prostředky nejsou tím hlavním eh, tématem, který, s kterým se tu zabýváme. Že bychom měli třeba hovořit o té výkonnostní marži. Já myslím, že tyto prostředky pro eh, kohezní prostředky nemusí být žádným způsobem chráněny, nebo že to, tato diskuze je svým způsobem irrelevantní, protože tyto eh, prostředky již byly stanoveny. A teď otázka revize víceletého právního rámce. Já si myslím, že tedy ty obavy, které byly vyjádřeny, jsou již více než eh, ošetřeny a eh, v podstatě nemají co dělat ve fungování této legislativy. Tady žádný problém tohoto druhu neexistuje. Karim mě chce říct toto. Já chápu, co říká. Ohledně tedy zohlednění všech těch témat, které byly v rámci CEFu. Ale my tady nepřejímáme CEF. My jenom říkáme, že CEF je orientačním nástrojem pro politické volby, které musíme sledovat. Jistě můžeme citovat eh, celý ten seznam, ale pak o tom budeme muset eh, tedy hovořit opravdu do, až do jakých podrobností. To není něco, co má své místo v této zprávě. A proto je lepší odkázat na text, který už jsme přijali, což jsou guidelines a což je CEF. Chápu ty obavy, které tu byly vyjádřeny. Otázka také zjednodušení účinnosti, rychlosti a to, aby to byl Eh, skutečný eh, zaručený mechanismus. Ať už eh, je to CEF, nebo ať už je to jiný názor, na který odkážeme, odkážeme ty už jsou sami o sobě postačující. Že musíme mít větší důvěru v naše legislativní předchůdce. Není tudíž důvod se znepokojovat, protože odkaz na platné texty v tomto případě stačí a e, rada ani komise nepůjdou proti stávajícím textům, pokud e, tam bude dostatečně jasný odkaz. Teď k poznámce FDD k tomu článku 8, konci článku 8. Já myslím, že před revizí e, finančního rámce nemůžeme úplně destabilizovat návrh na uvolnění, uvolňování toho garančního fondu. A i smlouva předpokládá, že když se navrhne nové finanční opatření, tak eh, tedy eh, uvolnění toho garančního fondu, to mm, opatření těch 8 miliard. A eh, já jenom připomínám komisi, že když ona uvolňovala svůj mechanismus stability, tak uvolnila 17%, ne 50%, ale každopádně tu musí být nějaká opatření, absolutního eh, finančního zajištění, pokud eh, v konečném důsledku tu nebude eh, odkaz na tyto uvolnitelné fondy, tak budeme mít problém, protože jsme nezajistili jejich uvolnění, takže tam musí zůstat něco na konci. Teď nevím, jestli jsem to správně vyjádřil, ale myslím si, abychom aspoň na konci k, tak, k nějakému takovému řešení dospěli. Jestli jsem ehm, dobře pochopil, co řekli mm, různí kolegové, nevím samozřejmě, ale myslím si, že eh, ta, celkově by na ta naše práce měla vycházet vstříc vyjádřeným obavám eh, rychlosti, eh, spravedlivosti, účinnosti. Samozřejmě, že ty nejslabší země nesmí být nejméně podpořené, ale ani obráceně. Chci poděkovat komisi za příspěvek, že řekla jednu věc, která, jednu věc, která mi přijde klíčová. A to e, připomeňme si, že EFSI a záruční fond jsou různé mechanismy. Právě proto my odmítáme, aby e, ty mechanismy šly proti sobě. Máme tu mechanismy různé povahy. Vy říkáte, že záruka není žádná dotace, to je jasné ale ne, nemůžeme vyjadřovat jaksi jednu na úkol druhé. Nejsou to stejné cíle, nejsou to stejné politiky, nejsou to stejné cíle z hlediska investic. A za těchto um, okolností e, to je důležité si tohle e, připomenout, také to, abychom se nedotýkali těch které kohezní obálky, ale to my neuděláme, protože ani nemůžeme. což se týká za, stejně tak i třeba zemědělské politiky, protože to také nemůžeme dotknout, to by bylo v, v rozporu s eh, pravidly, eh, rozpočtovými pravidly. Jinak eh, zdá se, že komise zatím je, má stejně neustupnou pozici, stejně jasnou pozici jako parlament, což jak si před, je předzvěstí poměrně zajímavých budoucích jednání. Ja, vielen Dank, insbesondere an die Děkuji zejména oběma spoluspravodajům. Hlasovat budeme na výboru TRAN zítra a pak eh, na červnovém plenárním zasedání. Dostáváme se k dalšímu bodu, což jsou postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů po učení z postupu v roce 2014. Tady jsem byl zpravodajem já a dnes chceme prohovořit podměvací návrhy tak, abychom zítra dopoledne mohli hlasovat. Já jsem vám k tomu zaslal již dopis. Celkově máme 19 pozměňovacích návrhů. Já jsem vypracoval dva kompromisy pro odstavce 1 a 2, které v sobě obsahují veškeré pozměňovací návrhy, které byly předloženy k oběma těmto odstavcům. Ústní pozměňovací návrh odstavci 3 jsem předložil společně s Infantem Kampem a tak, abychom odstranili nespokojenost tohoto výboru s podcupem, který vedl k nahrazení dezignovaného člena Komise pro dopravu. Abychom tedy tuto nespokojenost vyjádřili přiměřeným způsobem. Ten eh, eh, vlastně to, to, o čem tam hořině se obírá on, ten obhaluční dopis, který se týkal paní Vědoj Bult, pak tam máme některé pozměňovací návrhy, které nejsou pokryty kompromisy, o kterých tedy budeme muset hlasovat odděleně. A nyní rád předal slovo stínovým zpravodajům. Pin Pandegam zde není, ale druhý stínový zpravodaj tady je, takže prosím, děkuji pane předsedo. Eh, nejdříve bych chtěl omluvit našeho koordinátora, neboť on právě ještě je na cestě. Já bych chtěl celkově za EPP říci, že nemáme žádný problém s těmi kompromisy ani s hlasovacím seznamem. Eh, ve stručnosti. Děkuji i z My Health Talk. Ano, i z naší strany, i ze strany socialistů, můžeme říci, že v zásadě eh, s tímto souhlasíme. Rád bych jenom krátce schrnul to, co je pro nás důležité a v podstatě to bude také shrnutí toho, na čem jsme se dohodli. A totiž, že že chceme zasazovat o to, aby příště, tedy po příštích volbách do Evropského parlamentu členské státy skutečně vybrali vždy dva kandidáty, tedy jednoho kandidáta a jednu kandidátku tak aby tedy byla možnost volby. Pak je důležité, aby komise měla jasný termín, dokdy musí Evropskému parlamentu předložit seznam kandidátů. A další věc, která alespoň pro mne byla jasná, právě potom poslední, po těch posledních slyšení, to je to, že těch tři minuty, které jsme měli k dispozici, často, nechci říci, a řeknu to jinak, ty tři minuty prostě by bylo možné lépe využít efektivněji, například tak, že bychom měli jakýsi postup catch the eye nebo něco podobného, tak abychom po odpovědi kandidáta na postkomisaře mohli i hned položit dodatečnou doplňující otázku, protože v opačném případě si ten kandidát prostě vybere něco, co se mu líbí, o tom hovoří a jiné věci vynechá. Takže tady by podle mne nás mělo být skutečně možné a bylo by vhodné, aby, tak, eh, aby poslanec měl možnost položit jasně zacílenou doplňující otázku dříve, než se dostane na řadu další kolega. To jsou tedy nejdůležitější body z naší strany ty dva kandidáti, respektive tedy muž a žena, kandidát a kandidátka. A pak tady máme ještě Eh, žádost pana zpravodaje, pokud to vidím správně. Jedná se, to o, jedná se o distribuci řečnické doby, že by se ten způsob měl změnit. To podle nás není příliš vhodné. My bychom rádi zůstali o, u Dehontova principu. Děkuji. Děkuji a nyní Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za vypracovaný dokument. V zásadě plně souhlasíme Eh, s tím, že se to tady naneslo, protože opravdu to byl zmatek. Pokud jde o kompromisní návrhy a vracím se k tomu, co právě eh, náš kolega eh, Žman řekl ohledně genderové vyváženosti. V takovém hezkém skutečném světě bychom jistě měli, rádi měli mít vyváženě zastoupena obě pohlaví a samozřejmě ženy, které e, jsou na výši té e, práce. Jistě ta vyváženost je důležitá, ale zase bychom neměli být příliš konkrétní, protože jestliže se některý členský stát rozhodne e, navrhnout kandidáta a bude to buď muž nebo žena, pak není na nás, abychom najednou prostě to otočili. Musí, je, nejprve je to úplně na členském státu, čí kandidaturu navrhne. To musíme brát v úvahu. Eh, čímž si nemyslím, že by se nemělo tam eh, zmiňovat, že by tady měl být správně eh, takový průsečích těch kandidátů, že by měli být správně zastoupeni. A my si také myslíme, že Violeta Bulc byla, mm, mm, měla slyšení po velice krátké době na přípravu. A myslíme si, že to je velice těžké také, protože někteří kolegové museli se seznámit s různými technickými různými aspekty, protože šli do různých eh, výborů, proto to nebylo tak lehké eh, se s tím dostatečně seznámit. Ale v zásadě si myslím, že ta zásada je správná. Jenom eh, druhý kompromis, anglický text, po je tam taková drobnost. Tam, kde je tam uprostřed to tučně vytištěné, take it or take it, tam by mělo být take it or leave it. To je správná anglická fráze, ale jinak samozřejmě bychom v zásadě ten vám vypracovaný dokument podpořili. Čímž vám, pane předsedo, děkuji. Jetzt ist dran Pavel Telička. Děkuji, a nyní Pavel Telička. Yes, uh, think... Děkuji, pane předsedo. Já to také vyjádřím velice stručně. Zaprvé také chci ocenit eh, tento návrh a také tu výměnu názoru, která už se odehrála. Myslím si, že i Alder v zásadě může souhlasit s kompromisem. Eh, hlavně ocenili toto. Eh, byli bychom tedy rádi, aby kandidáti skutečně přednesli nějaký program. Když si vzpomeneme na ty ta slyšení, pak bylo jenom málo Eh, komisařů, kteří skutečně byli schopni vyjmenovat tři, čtyři, pět eh, priorit. Já nemyslím, že by tam měly být ještě alternativy a mělo by se zacházet do přílišných podrobností, ale určitě to nám často scházelo. A jsem rád, že se to tady zmiňuje. Pokud je o tu eh, genderovou záležitost, Eh, také jsem rád, že je tady pozměňovací návrh, který zdůrazňuje záležitost eh, rovnosti pohlaví. Ale chtěli bychom, aby každý členský stát měl minimálně dva kandidáty, protože kvalita kandidátů je nejdůležitější ze všeho, Ehm, a při vší úctě ehm, mohu říci, že je to důležitější, než jestli takový členský stát navrhne dva muže nebo naopak dvě ženy. To je důležité. A také, aby bylo možné potom si zvolit, někoho vybrat. Také víme, že jestliže je jenom jeden kandidát, tak pak už pro předsedu i pro komise je těžké toho kandidáta odmítnout. To je také otázka politiky. Tohle, to by bylo velké zlepšení, kdyby se toto akceptovalo a kdyby i otázka genderová byla zaruč, za, za, zapojena, bylo by to ještě lepší. Ale mám určité potíže s některými pozměňovacími návrhy, rád bych to tady zmínil. A je, týká se to i Dahundova systému. My tady mluvíme o komisi, mluvíme o politickém orgánu s určitým, se, eh, s, určitě, s určitou přehnaností můžeme říci, že to je jakési okno do Evropy. A pak eh, bychom snad neměli zacházet za rámec toho, co už máme, pokud je o uplatňování Dehondova systému, protože rozhodně bychom to neměli s Dehondem přehnat. Je to příliš důležitá věc. A pak další věc, a to bych chtěl tady zmínit v souvislosti s pozměňovací návrhy návrhem tam, kde se mluví o tom ping-pongu, nebo já tomu tak říkám. Myslím si, že ta debata by měla být maximálně interaktivní, pokud možno otázka, odpověď a pokud možno ještě catch the eye, nebo možnost se k něčemu ještě vrátit. Konečně pak je tady pár pozměvacích návrhů, které nebyly z naší strany podpořeny. abych tady zmínil jenom jeden. To může být trošičku rozporuplné, ale eh, viděl jsem, že někteří komisaři, kteří teď už přichází do výboru, nejsou schopni vstupovat do interakce eh, s parlamentem eh, jinak, než mluví vlastním mateřským jazykem. Já nebudu nikoho jmenovat, ale mě to říká, že možná, že někteří z nich ne, se dostatečně e, komfortně necítí při používání jiného jazyka než e, mateřštiny. A je dost nešťastné, že někteří komisaři, ne třeba při prezentacích, ale při odpovědích nejsou schopni používat jiný jazyk. To je jenom e, na vysvětlení, že bychom neměli podceňovat něco, co někomu připadá velice přirozené, protože němečtí, angličtí, francouzští kandidáti vždycky budou ochotní, schopni ti dobře, když se vezmu nějakého budoucího českého kandidáta, tak bych byl rád, aby takový kandidát nebo kandidátka byli schopni odpovídat i v jiném jazyce než v češtině. Tak eh, to možná ještě jako doplňující vysvětlení. A k tomu zbytku bych se raději nevyjadřoval. Myslím si, že ten návrh je dobrý a um, doufám, že tedy to odhlasujeme, že to přijme i komise a že to bude znamenat skutečný pokrok. Děkuji a není Maria Kilonen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tämä oli erittäin hyvä, hyvä raportti. Děkuji Kollega kolegové. Tohle byla, tohle musím velmi, velmi dobrá zpráva, děkuji zpravodajům a stínovým zpravodajům. Důležitá je orientace na budoucnost, důležité je, abychom se seriózním způsobem pokusili nastavit Eh, genderovou rovnováhu v rámci komise. Abychom kladli co největší důraz na kompetence a také na eh, genderovou rovnováhu lépe než nyní. Um, také je důležité, že jsme zohledňujeme názory eh, různých příslušných výborů. Ayala Sender. Děkuji, Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, že se tady nyní můžeme společně zamyslet nad tím, jak vylepšit postupy provádění slyšení komisařů. Na základě skutečností, které jsme mohli naspírat eh, naposledy při tvorbě nové komise, je důležité, abychom včas eh, dostali prohlášení zájmu komisařů, abychom eh, nešli na slyšení s tím, že máme naprostou nejasnost v tom, zda kandidáti na komisaře mají nějaké podíly v podnicích, které eh, jsou nekompatibilní s portfoliem, které má být svěřeno. Také souhlasím s panem Teličkou, co se týká jazyka. u každého zaměstnance předpokládáme takovou tu schopnost a i my bychom to v našich kritériích měli spolu zohlednit. Někteří možná ovládají neevropské jazyky lépe než evropské, to bychom možná měli také zohlednit. Ne, to byla pouze ironická poznámka z mé strany. A nyní k otázce rovnoprávnosti. Ano, jistě, je to důležité je důležité, abychom měli rovnoprávnost, abychom měli rovné příležitosti pro ženy a muže. Ale nakonec vždy z toho zejde to též. Totiž důležité je, abychom měli zajištěnu kvalitu. A to, co se zde navrhuje v těch dalších oblastech, například u kandidátů na účetní dvůr, tady jsme navrhli, aby každý členský stát navrhl minimálně jednu ženu a jednoho žune. Může je tedy třeba k tomu nutit členské státy. Eh, měli bychom tedy požadovat od členských států, aby navrhli minimálně jednoho muže a jednu ženu. A my v parlamentu pak můžeme říct, kdo se nám lépe líbí. Ale my, eh, alespoň bychom skutečně měli zavést takovou tu povinnost pro členské státy protože víme, že členské státy nám tradičně navrhují spíše muže než ženy. Takže to by byl možná takový první podnět, eh, první krok, aby nebylo možné, že nám členské státy budou říkat, že nemají vhodné kandidátky, že neexistují. To není pravda. Kandidátky jsou, ale je třeba je hledat. A další bod, eh, zajímavé by také bylo, kdybychom měli možnost eh, písemného dotazníku, alespoň pro náš výbor, který je velice technicky zaměřený a také kritický. Ví, víme, jaké problémy vznikly, když eh, na, jak si, na poslední chvíli musela zaskotit paní Bulcová. Tady bychom skutečně mohli požadovat písemné odpovědi, ale je důležité, aby ty písemné odpovědi vypracovávali kandidáti a ne služby komise. Ano, je jasné, že útvary komise je školí, Eh, ale eh, důležité je, aby kandidáti eh, toto podepsali potom takovýto dotazník a nesli za něj odpovědnost. Well, I very much. Já nesmírně vítám tuto zprávu. Myslím, že je to zpráva dobrá. Jsem ráda, že máme kompromisní návrhy. Avšem pokud je o slyšení, byla kritizována i jinde. Eh, ovšem otázka ceny těch slyšení je důležitá a je to něco, čemu eh, přihlíží, k čemu přihlíží také veřejnost. To je dobře. Měli bychom to brát velmi vážně. V některých dalších výborech probíhá proces, kdy někteří kandidáti byli znovu zavoláni zpět a já myslím si, že je důležité, aby byl dán čas za všech okolností a pokud výbor není spokojený, tak je můžeme samozřejmě zavolat k dalším otázkám. To si myslím, že je důležitý bod, který by měl být sdělen. Pokud je o rovnost mezi pohlavími, souhlasím se s Ines a dalšími. Myslím, že je to že tedy všechny naše doklady ukazují, že jsou vel, některé velmi dobře kvalifikované ženy, a pokud ten není ten požadavek předkládat ženy jako kandidáty, tak se to prostě nestane. Takže já neakceptuji to, že není dost kvalifikovaný kandidátek. E, myslím si, že bychom tuto věc měli opravdu velmi bedlivě e, věnovat velkou pozornost. A komentář Jacky Foster mě zklamal, že máme hodně zkušeností s tímto ve Spojeném království a e, postoj její strany je přesně ten důvod, proč je více poslankyn eh, za Labour než, eh, všud, než kde v jakékoliv jiné straně, protože jsme eh, tady použili určitých pozitivních opatření. A je to e, povoleno evropským právem, je to evropské právo vyloženě explicitně povoluje pozitivní akci. Není to pozitivní diskriminace, pozitivní akce je něco, co eh, zajišťuje genderovou rovnováhu. To není pozitivní diskriminace. Myslím, že tady existuje určité nepochopení této záležitosti a myslím si, že komise by měla na tom nadále trvat. Děkuji, děkuji za komentáře a za podporu, která tady v zásadě je. Možná jen taková připomínka k té genderové vyvenáženosti. Mám pocit, že v té první ústavní smlouvě smlouvě, která byla vlastně zamítnuta ve Francii a v Nizozemsku, to bylo tak, že tam byly tři členové, minimálně z toho jedna žena, aby komise měla na výběr. A nezávisle co, na tom, co tam je, je genderová vyváženost velice důležitá, protože Juncker řekl sám, že chce mít minimálně tolik žen, kolik jich bylo v eh, předešlé Barazově komisi, takže to hraje jistou roli a nemělo by se to o tom rozhodovat na poslední chvíli, za to bude muž či žena, ne. Každá země by měla tady jmenovat dva kandidáty, muže a ženu, to si myslím je velmi dobré řešení. A nyní ten postup catch the eye a celý ten postup. Zamysleli jsme se na to, jak bychom to tady mohli jinak nastrukturovat. A na poslední chvíli, potom z konference předsedů, e, přišel tedy pokyn, že to máme udělat tak a tak, prostě jist, jasný pokyn, jak máme postupovat. Já si myslím, že to není jaksi vhodné. Myslím si, že konference předsedů by nám neměla řešit to, co eh, jak my tady na výboru máme eh, si zorganizovat to slyšení. My přeci chceme mít tuto flexibilitu, abychom si o tom mohli rozhodnout sami, když se na tom sami dohodneme. A nyní ten písemný dotazník, ale Ines Eilasender právě neposlouchá, ale chtěl jsem to říci. Tento písemný dotazník dostali předem, všechno to krásně vyplnili, já to znám již v podstatě na spaměť, já nevím, kdo jim to píše, je to tak vždy, takže já nejsem přítelem písemných dotazníků, stojí nás to čas, musíme si to číst, i úředníky komise to stojí čas, oni to musí vyplňovat a já musím říct, já nevím o jedné jediné odpovědi, která by byla důležitá v tom písemném dotazníku, protože každý myslí na to, že ten dotazník stejně nemá žádnou roli důležitou, takže se všichni soustředí na tu svou otázku, kterou položí přímo na slyšení a to je zajímá. Proto si myslím, že bychom si měli eh, jaksi ušetřit čas i papír a nemít je. Děkuji vám za podporu. Zítra budeme hlasovat u nás na výboru a ve výboru AFKO se bude hlasovat 16. června a na plénu to bude v červenci tohoto roku. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k bodu 6, což je vydávání multimodálních integrovaných zdenek v Evropě. Spravodajem je Dieter Lebrecht Koch a já mu tedy nyní dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Milé kolegyně, milí kolegové, cílem mého návrhu zprávu je to, abychom podpořili zavedení multimodálních integrativních jízdenek a také jízdních řádů, tak, abychom měli efektivní službu, která byla za, zaměřena na zákazníky, abychom měli skutečnou mobilitu efektivní od, jak si ode dveří ke dveřím. To si myslím je dů, úkol na dalších deset let, protože takovéto služby budou mít velkou roli v, právě při řešení stávajících problémů v oblasti evropské eh, eh, dopravní politiky. Proč? Protože mohou za prvé podpořit eh, udržitelnost a efektivnost dopravy, za B mohou zabránit dopravní zácpám, za C mohou podpořit sociální mobilitu a také cestovní ruch a za D mohou přispět k vytváření pracovních míst. A za E mohou podpořit jaksi si výzkum a vývoj v Evropě a schrnuto mohou prostě z naší Evropy učinit Evropu atraktivnější. Nesmíme se tedy nechat ujít tuto šanci na e, takovéto pozitivní dopady a musíme již nyní dát komisi impulzy pro její záměry a strategii, kterou naznačila, i když Mnoho iniciativ k vytvoření k takovýchto služeb když existuje. Bohužel tyto iniciativy jsou často omezeny pouze na členské státy, anebo někdy jenom na určité regiony a zpravidla pouze na určité typy dopravy. Stávající platformy eh, dá, poskytují pouze velmi omezené možnosti cestování a za většinu z nich jsou pouze komerční zájmy. To není špatné, ale není to dostačující. A proto E, naším prvním nejdůležitějším úkolem, krokem pro spravedlivý a stejný přístup k neposkytovatelům dopravy k jasným multimodálním službám je zajistit takovéto informace, multimodální informace, proto aby právě cestující měl přístup k takovýmto plným multimodálním informacím, protože pouze v tom případě může tedy klient cestující si vybrat tu pro něj nejo, nejoptimálnější možnost, buď nejlevnější nebo nejrychlejší, jak bude potřebovat. My tedy čekáme, že komise přijde s odpovědějící návrhy a standardy, které zajiští takovýto přístup k informacím. Ovšem, co se týče vystavování samotných lísterek, či toho, kdo bude zpravovat údaj. Tady by eh, komise neměla vytvářet žádné standardy, protože ty by stejně nemohly jaksi držet krok s technologickým vývojem a proto musí politika vytvořit pouze rámcové podmínky, nesmí tady eh, jaksi předpisovat nějaká technologická řešení a dále legislativa nesmí vést tomu, aby ceny jednotlivého poskytovatele dopravy se navýšily tak, že prostě to již nebude atraktivní. Tady je důležité, aby samotní aktéři si mohli rozhodnout o tom, například jak to navrhuji, se, se skupit v rámci nějaké platformy a dohodnout se na řešení. Mám tady na mysli interoperabilní řešení a také řešení, které by se týkalo um, rozdělování příjmů. Musíme si dát pozor na to, abychom aktéry na trhu jak si nezastrašili evropskou legislativou, aby nešlo k tomu, že jim budeme bránit v jejich inovativních iniciativách, naopak musíme je v nich podpořit. Podpořit v tomto úsilí například tím, že budeme mít odpovídající podpůrné programy. Veřejná hromadná doprava, přeská, příměstská, tady hraje zásadní roli, protože pomocí této eh, dopravy se jak si cestující předpravuje v té první začáteční fázi své cesty a konečné fázi. I když se tady máme inovativní vývoj, i nadále cestující nemá možnost mít eh, nabídku, která by pokryla vše a mít e, například se musí informovat o té cestě, o jízdních řádech, tak, aby to pokrylo skutečně celou jeho cestu. Proto navrhuji, abychom nejdříve měli národní informační systémy o jízdních řádech, které by potom v druhém kroku se vlastně přeshraničně propojily. Informace v reálném čase jsou zásadní, zejména v době smartfonů. Cestující by měl mít možnost před cestou a během své cesty Eh, se informovat například o spozděních, ale také o alternativních možnostích cesty. Zde je důležité zejména systém Galileo. A v neposlední řadě by multimodální cesty měly být podpořeny tak, aby byly pro cestujícího atraktivnější. Je tedy třeba dořešit celou řadu nejasných otázek, například otázka odpovědnosti, která je stále ještě napřesto otevřená. Schrnuji, dlouhodobý cíl je integrovaný multimodál, integrovaná multimodální evropská jízdenka, ale nejdříve jako první krok tady musíme mít spravedlivý a transparentní přístup k informacím. Musíme mít časový harmonogram tak, že musíme dříve, než Evropská se přijde se svými návrhy, hotovou naši práci. A proto Přikládám velký význam tomu, abychom ještě před lední pauzou mohli hlasovat o této zprávě, což tedy znamená, že pozměňovací návrhy musíme předdiskutovat eh, tak 4. a 5. května, tak abych v polovině května mohl zorganizovat schůzu stínových zpravodajů a abychom 28. května zde na výboru TRAN mohli hlasovat a aby se to na plenárku dostalo v červnu, nejpozději v červenci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo Jens Nielsen. Tak så mycket, herr ordförande. Jag, jag vill säga att det här är ett väldigt bra... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říct, že to je velice kvalitní návrh zprávy. Určitě souhlasíme s tím, jak důležité a výhodné by bylo integrovat um, jízdenky a letenky na různé druhy dopravy a samozřejmě digitální řešení to mohou urychlit, ale bohužel pokrok pro cestující jako takové je zatím ještě velmi omezený, pořád tomu brání řada překážek, z níž řadu zpravodaj zmiňuje. I v tom návrhu, jak už jsem říkal, ten je velice dobrý. A co pokládám za zvlášť důležité, Spravodaj tady zdůrazňuje, že všichni, eh, koho se to týká, by měli mít otevřený systém, který by byl přístupný i pro ostatní, to znamená ceny, trasy a podobně. To všechno musí být přístupné, tak aby bylo možné to prezentovat zákazníkům a dále je třeba postupovat harmonizovaně. O čem tady vlastně hovoříme? mluvíme o těch, kdo si navzájem konkurují, eh, eh, navzájem se ucházejí v konkurenci o cestující. Vzpomeneme si například o to, jak to vypadalo s liberalizací eh, železnice v 90. letech a tehdy ty stávající železniční podniky často byly z toho velice nervózní a v mnoha případech velcí operátoři si vytvořili vlastní E, jízdenkové systémy a menší subjekty z toho byly vyloučeny. A zpravodaj tady také klade velice důležitý požadavek, totiž nutnost zajistit, že aktéři fungující na trhu budou dodržovat určité standardy. To si myslím je zcela zásadní. A možná eh, by bylo zapotřebí skutečně legislativy, aby bylo možné toto závazně zavádět. A tady vidím určitý problém, že zároveň říkáte, že bychom se měli vyvarovat eh, toho, abychom to dělali prostřednictvím legislativy. Já myslím, že je výborný nápad, že by tady měla být platforma, na které by mohli být zapojeni všichni, ať jsou to malé nebo velké subjekty, aby všichni měli stejné informace, ale aby něco takového bylo možné, musíte aspoň mít minimální zákon, eh, zákonodárnou bázi, zákonodárný rámec, aby to vůbec šlo. Takže eh, představte si, Kdybychom e, to ponechali trhu, tak by to v nejlepším případě trvalo celé staletí. Musíme tedy vytvořit e, pravidla, alespoň minimální zákona ustanovení, aby všichni mohli potom podle toho jednat. Myslím si, že ta myšlenka jako taková je velice dobrá a já také předložím pozměňovací návrhy, protože si myslím, že je dobré podpořit to, co už je dobré. Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Klárkovi, děkuji zpravodaji, eh, protože jestli si vzpomene na předchozí mandát, kdy to byl pan předseda, tak jsme tehdy poukazovali na nedostatek eh, možnosti cestujících si nakupovat eh, kupovat takovéto lístky v, v rámci pouze, pouze železnic, na tož, když hovoříme o multimodální dopravě, když chceme jet třeba z Finska až do Itálie a dalších míst, musíme si koupit několik eh, samostatných lístků, takže pořád to ještě není vyřešeno a to přitom je jenom v rámci jednoho druhu dopravy, to není multimodální, přesto jsem optimistkou. Musí eh, existovat určitá eh, jasná politická vůle a vůle v rámci odvětví. Máme velmi dobré příklady. Když se podíváme třeba na letecký průmysl, tak 450 let už jsme schopni koupit lístky, kde je koupíme v jedné zemi, dostaneme se úplně do jiné země a my i naše zavazadla se aspoň tedy s určitým štěstím dostaneme až na druhou stranu. Takže eh, existují již pozitivní příklady, které, které můžeme následovat. A to tež platí i pro další členské státy, třeba londýnská cestovní karta kde máme eh, Oyster Card, eh, metro a další. Čili je možné tak, mít takovéto multimodální principy. Právě proto tato zpráva přichází v pravý čas. Musíme se samozřejmě pedlivě zamýšlet nad regulačními postupy, protože jde o to, abychom vybudovali jasný rámec. Myslím si, že někteří udělali více než jiní, ale musíme dbát na to, abychom neměli nějaká, nějakou regulaci, která je, bude spíš krokem zpět. Má to pochopitelně dopad i na práva cestujících, která jsme ošetřili v rámci jednotlivých modů dopravy v průběhu let. Pak jsou to také námořní eh, pravidla, eh, to znamená, co se stane třeba v případě spoždění a tak dále. Otázka nákladů, otázka cen. Když máme multimodální systém a e, například nám ujede jeden z těch spojů a pak nám ujedou ty další, tak kdo to bude, kdo bude platit za e, očkodné za. To, to je něco, co se musí ještě domyslet. Ale není to nepřekonatelné. Jsou způsoby, jak to ošetřit. Děkujeme Zpravodaj děku, za EKR, myslím, že je to dobrý krok před a potřebujeme každopádně nějaké lhuty, aby jsme členské státy trochu eh, popohnali. Zbývá ještě hodně práce. Pavel Telička. Děkuji a nyní Pavel Telička. Uh, Pane předsedo, já také chci poděkovat eh, panu Kochovi za návrh, vůbec za tu iniciativu. Je to důležitá věc, ale stejně tak je i těžká. Z mého hlediska e, jako první věc mě napadá toto. Hovoříme o tom, jak učinit určitý krok dopředu a musíme si uvědomit, že už existují určité projekty, které v některých členských státech nebo dokonce přeshraničně fungují. A nebo snad e, díváme se na to z hlediska vnitřního trhu. Pokud se jedná o vnitřního trhu, pak se musíme pojít, kde jsou úzká místa, jak je budeme řešit jestli potřebujeme nějaké regulatorní kroky a co s financováním a podobně. A pokud hovoříme o předhraniční záležitosti, ale v regionálním měřítku, pak by to bylo jednodušší, pak by se jednalo o osvědčené praxe, o určitou podporu, možná také trošku regulatorní práce, ale jsou to dvě různé věci. Bez ohledu na to, jak velké ambice si klademe, pak eh, jsou tady úzká místa a já oceňuji, že pan Koch právě ve své zprávě eh, identifikuje tato úzká místa, jinak bychom to vůbec nemohli řešit. Asi také dám několik pozměvacích návrhů, ukážu vám, že je jich ještě více, než eh, kolik tady bylo zatím zjištěno. A oceňuji také že eh, je tady velice důležitý ta ty, ta úzké místo, jako je platforma, kde ale je tady neskompatibilita kompatibilita jednotlivých eh, systémů. A co vůbec tou platformou myslíme? Pokud totiž myslíme skutečnou platformu nebo standardizovaný systém, pak eh, to znamená obrovské náklady. A tím se zase vracím k otázce, jak moc jsme ambiciozní. To je zcela určitě jedno úzké místo. Pak je tady další úzké místo a to je možná ještě větší záležitost, kterou parlament a vůbec instituce řeší už nějakou dobu, že mezi jednotlivými druhy dopravy eh, není jednotná situace. Těžko můžeme mít integrované eh, vydávání jízdenek, jestliže jedna část toho odvětví bude mít pocit, že nemají rovné podmínky jako ostatní části toho odvětví dopravního. A pak pak tedy ten integrovaný systém jízdenek a jedná se snad o paralelní jízdenky, že všechno by bylo vytištěno na jednom lístku, a nebo se bavíme o interoperabilitě, a nebo se bavíme skutečně o integrovaném systému, který by šel až tak daleko, že by to znamenalo celý soubor komerčních eh, dohod mezi eh, jednotlivými subjekty. A pak je tady otázka i práv cestujících a víme, že ta jsou různá, pokud jde o um, železnice nebo um, leteckou dopravu. Železnice řeknou, vy s námi zacházíte daleko přísněji než s leteckou dopravou, takže je tady celá řada věcí. Určitě některá ta úzká místa jsou regulatorního rázu, jiná se dají řešit pod touto úrovní níže, pak je samozřejmě otázka financování. Zda budeme chtít mít plně standardizovaný systém, bylo, moc by se mi to líbilo, ale nejsem až tak optimistický, abych si myslel, že se toho dá dosáhnout možná jenom částečně. A tak pak je tady také ta věc, o které jsme před chvilkou hovořili, tedy EFSI, tedy možná příležitost, že kde už by eh, se mohly soustředit finanční prostředky neli na integrované dopravě a určitě integrované multimodální jízdenky jsou toho součástí. Určitě ještě se zjistí řada dalších eh, úzkých míst, já na ně poukážu, ale myslím si, že ten návrh je velice dobrá základna. Děkuji za to iniciativu, moc se těším na další interakci a já za sebe a za ALDE Eh, předložím řadu pozměňovacích návrhů týkajících se um, úzkých míst, možná už i naznačí možná řešení. A zase záleží na tom, jak velké ambice si klademe. Zase bavíme o vnitřním trhu nebo regionálních trzích a tam už takové první příznaky existují, byť eh, potřebují další podporu. Děkuji. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, Lidka. Děkuji. Pane předsedo, kolegové, otázka, o které je řeč, je obzvlášť významná. A musíme lépe, efektivněji tuto myšlenku podporovat. Je to jedno z potenciálně nejvýznamnějších opatření, to znamená konsolidace celého eh, odvětví dopravy a cestovního ruchu, což by určitě pomohlo s mnoha aspekty dopravní politiky. Doufám, že nalezneme řešení těchto složitých problémů a že se nám podaří celý proces zrychlit. Eh, zejména tedy eh, příští dva, dva roky. Karima Deli, děkuji. Já eh, chci omluvit eh, kolegu Devora, ale jeho slovy řeknu toto za zelené. Děkuji za práci. Je to zpráva zahrnující celou řadu velmi důležitých bodů pro nás, ovšem některé z nich by si zasloužily určité prohloubení, eh, věnování konkrétnější pozornosti některým bodům. Zejména otázka ochrany osobních údajů. To je, myslím, téma, kterému musíme hodně věnovat pozornost, protože to je celkově otázka ochrany eh, osobního soukromí a z toho se tedy odvozuje otázka osobních údajů. Dále otázka probíhajících eh, projektů spolufinancovaných Evropskou unii, což souvisí s tou zprávou koordinace a integraci. Myslím si, že se zaslouží, aby to nebyla jenom příloha tohoto projektu, ale hlavní část, eh, abychom ukázali, do jaké míry naše postupy mohou být dobrými postupy. Děkuji. Danke sehr, jetzt Lucy Anderson. Děkuji, to je Anderson. Thank you. This is a very important report. Děkuji, toto je nesmírně důležitá zpráva a velice dobře navazuje i na jinou práci eh, naší, eh, našeho výboru, například udržitelnost dopravy. My jsme s kolegy na tom pracovali, je moc důležité, že o tom dnes hovoříme. Pokud jde o návrhy v tom té návrhu. Eh, v zprávě Mně se velice líbí to, co se říká v článku 11, totiž eh, pozornost vůči lidem s postiženími, kteří mají omezenou mobilitu. A to je také velice důležité a ptáme se také na tom komise. Ptali jsme na to loni komise při interpelacích ohledně eh, osob, kteří, vozíčkářů, protože Ehm, ehm, jedná se o lidi, kteří by si mohli nebo měli by mít možnost se na většině železničních společností dopředu objednat dost místa na vozíček. Čili to je také třeba eh, zmínit, protože my musíme nadále trvat na tom, že eh, chceme ehm, podporovat tedy tuto celoevropskou dostupnost v rámci příslušného aktu. Pak jsou tady, dejme tomu, poplatky eh, z kreditních karet, ale zkrátka jsou určité poplatky, které způsobují potíže a které jsou překážkou eh, pro integrované jízdenky. Některé vám umožní, abyste platili jenom určitými debitními eh, nebo kreditními kartami, ale nemůžete použít debitní karty. Pak se jedná také otázku ochrany údajů. To je důležitá věc, ale často to využívají podniky jako záminku, aby neposkytovaly informace, které jsou ve veřejném zájmu. Proto na jedné straně tak citlivo informace je třeba dodržovat, dělat, ale musí to být samozřejmě vyváženo, protože cestující musí mít právo na více informací, tak aby jejich zážitek z cestování byl lepší. Také vítám poznámky ohledně místních a regionálních orgánů a jak jsou důležité na tom prvním a posledním eh, kilometru. Já sice s Jackie v něčem nesouhlasím, ale vděč, jsem eh, jí vděčná za to, co tady zmiňovala ohledně těch cestovních eh, karet v Londýně. I když já nesouhlasím s tím, co říká ohledně toho, že regulování je nebezpečné. A myslím si, že je důležité, aby toto všechno v té zprávě bylo. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Olga Sehnalová. Přidám v podstatě do debaty jenom několik málo úvah, protože řadu těch problémů zmínili už kolegové. Já jsem velmi ráda, že eh, zmiňujeme otázku práv cestujících a velice komplexní otázku financování, protože některé eh, projekty, které eh, se zabývaly integrovaným nákupem jízdenek nebo odbavovacím systémem už samozřejmě dostali evropské financování, takže i to je, jak si nutno to i do těchto úvah zahrnout. E, souhlasím určitě i s tím, co říkal náš stínový zpravodaj Jens o tom, že e, ta otázka e, poskytování informací a vůbec to, že aktéři musí mít na trhu No, aktéři na trhu musí dodržovat určité standardy a pravidla, to si myslím, že je úplně zásadní tady v této celé, celé věci. Eh, Děkuji určitě i za zmínku o eh, právech osob s handicapem, o vozíčkářích a podobně. Já bych ještě zmínila v podstatě tu otázku eh, stárnoucí populace, protože my se díváme jaksi do budoucnosti s využitím informačních technologií s velkou nadějí, ale měli bychom pamatovat taky na to, aby při tady tomto směru jsme nevytvářeli pro některé skupiny eh, obyvatel zase, zase nové bariéry. A poslední poznámka, eh, už se eh, v podstatě docela výrazně zabýváme v rámci debat o digitálním vnitřním trhu otázkou geoblockingu, takže i to je vlastně věc, se kterou musíme počítat, pokud se bavíme o nakupování jízdenek v rámci přeshraničních dopravy. Děkuji. Vielen Dank. Jetzt Ismail Ertug. Děkuji a nyní Ismail Ertug. Děkuji také za práci, která bude dosud odvedená pan zpravodajem a spolu eh, tínovými zpravodaji. Já si vzpomínám, že to téma jsme tady již jednou měli v minulém volebním období. Tehdy jsme o tom hovořili, pokud se zcela nemýlím, v souvislosti s podobnou věcí, totiž jak zajistíme to, aby normální občan měl v dispozici tolik informací, aby si mohl sám naplánovat svou cestu. A já si myslím, že bychom měli se držet tohoto nadřazeného cíle, a to velice pevně. Dotáhnout ho do konce. Tady máme jistě několik různých přístupů a já vím, že trh, respektive podniky již přišly s různými návrhy, jak věc řešit, ale ty jsou samozřejmě jaksi omezené, pokud to dělá každý sám za sebe, není to vše společně propojeno. A proto bych je rád pouze e, zmínil, že já osobně, a jsem hovořil i s několika dalšími, e, bych rád, aby toto zůstalo v rukou dopravních podniků, pokud to mohu takto říci otevřeně. Já bych nebyl přímo proto, abychom sice právem šli z pohledu zákazníka tuto cestu, a nechci tady jmenovat konkrétní jmény, ale například určité konkrétní vyhledávače na tomto světě, jistě víte, co mám na mysli, aby takovéto vyhledávače si jaksi strhli na sebe celý tento trh. To by bylo podle mne problematické. Co tím chci říci? To, že to vystavování jízdenek musí zůstat v rukou dopravních podniků. A tyto dopravní podniky musí mít možnost nejdříve v národním měřítku a potom eh, v rámci té přechodné lhůty v celoevropském měřítku spolupracovat. Tak, abychom měli to propojení. A na tomto místě, já jsem to vždy opakoval i v minulém volebním období, a rád to ještě jednou zopakuji, neměli bychom zajít tak daleko, že ty firmy v podstatě budou nuceni zveřejňovat svá obchodní tajemství. Musíme to nastavit tak, aby ty informace, které pro nás, pro konečného spotřebitele, jsou důležité, a tak to máme ještě u různých vyhledávačů v oblasti letectví, my tam prostě dáme ty informace, to, co potřebujeme a vidíme, co nám kdo nabízí, kde je za jakou cenu, tak podobně bychom to mohli dořešit, aniž bychom jaksi naše m podnikům nutili to, eh, zveřejňovat své obchodní tajemství, tedy své cenové kalkulace a tak samozřejmě velice usnadnili ostatním hráčům zautočit právě na naše evropské podniky. Ale, takže to jsou jaksi mé trochu obavy, ale jinak si myslím, že bychom se měli držet toho společného cíle integrované jízdenky. Děkuji mnohokrát. Děkuji, souhlasím s tím, že je to velice důležité téma, které tu řešíme. A souhlasím také s tím, že eh, dvě klíčové otázky je tedy eh, nastavení trasy, takzvané, takzvané routing a eh, potom vlastně jízdní řády, jak je ztransparentnit. A pak je to otázka prodeje jízdenek. Já bych si přál, aby v tom návrhu bylo trošku více eh, z následujících bodů. Aby tedy ty aspekty, které jsem, eh, které jsem právě uvedl, byly lépe definovány. Byly minimálně rozdíl mezi nimi, čili plánování cesty, plánování trasy, to je jedna otázka. Už teď existují globální eh, aktéři, a firmy, kteří nabízí tuto službu plánování trasy, která je intermodální a může zahrnovat i auto, ehm, chůzy, kolo, městskou hromadnou dopravu. Tohle tedy existuje, některé firmy to nabízí, nebudu jmenovat, Ale co je daleko citlivější, je eh, otázka samotného prodeje těch jízdenek. A zda existuje nějaká možnost získání monopolu v této oblasti a jak můžeme předejít takové monopolistické situaci musíme si klást otázku, zda je možné nebo realistické, aby existoval jednotný um, systém ticketingu. Můžeme si totiž již nyní představit, že se to budou středávat, střetávat různé zájmy jednotlivých eh, odvětví a modů dopravy. Takže jednotný um, systém prodeje lístků by vyvolával hodně otazníků. Je dobré, že se nad tím začínáme zamýšlet, ale myslím si, že potřebujeme více času a více prostoru, než se na první pohled zdá. Je chválihodné, že se tu hovoří o lidech s postižením, neboť to je Hm, to je otázka, která se často zanedbává. Zejména v některých méně rozvinutých členských státech, méně rozvinutých z hlediska infrastruktury. Takže to je určitě něco, na co se budeme v budoucnu muset více zaměřit. Děkuji. Vielen Dank. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Děkuji, rád bych ještě připomněl, že toto téma je v podstatě prastaré. Já si myslím, že před osmi či devíti lety jsme se to takto rozhodli, to byl třetí železniční balíček, a totiž že je důležité, aby veškeré informace byly dostupné po celé Evropě, aby bylo také možné si takto koupit jízdenku. Já jsem to někde vyzkoušel, ano, můžu si koupit jízdenku z Bruselu do Kolína, ale z Bruselu do Michelštátu či do Endetálu, odkud pocházím, to nejde. A samozřejmě obchodní tajemství, jistě, ale eh, aerolinky mají stejné problémy, také nechtějí zveřejňovat eh, zbytečné informace, ale tam to funguje. Takže si myslím, že obchodní tajemství je výmluva na úkor zákazníka, tak aby si ty podniky mohly ponechat své monopolní postavení. Tady vám dávám jasně za pravdu, protože ty informace v podstatě nemají nic dočinění s obchodní tajemstvím. My chceme pouze vědět, kdy jede jaký vlak a ani to zatím není zajištěné. A tady je třeba se znovu zeptat komise. Já neznám jeden jediný postup eh, proti nějakému podniku z toho důvodu, že neposkytuje informace. Někdy stojíte na nástupišti, přijíždí vlak a je tam pouze údaj, přijíždí další vlak, protože některé podniky nechtějí vědět, aby konkurence tedy věděla, co to je za vlak. Tady by tedy komise, strážkyně smluv měla být aktivní a zajistit, abychom dostali veškeré informace. A já vím, že, je to, že, že to je odlišné. Když se podívám na různé aplikace, u některým dostanu například 45%, u některých 80%, ale pokud podniky si to nedokážou sami zajistit, i když se to vlastně v jejich zájmu, pokud to tedy železnice nedokáže, no tak e, k zákazníci řekne, no tak to je pro nás příliš komplikované, tak pojedeme raději dálkovým autobusem nebo poletíme, ale to přeci nechceme, nechceme to z ekologických důvodů. A to, že nejsou poskytovány informace, to je tedy zatím je něco jiného než obchodní tajemství. A já se ptám, proč komise ne, nic nedělá, proč není aktivní, za chvíli bude mít prostor, takže jsem zvědav, co nám řekla. Protože tato zpráva by v podstatě byla naprosto přepitečná, pokud bychom bývali sami sebe brali vážně již dříve. Odpovědnost za jednotlivé podniky, za to jsou je německé, belgické či francouzské, tady je to jasné. Oni mají odpovědnost za tvorbu cen. Ale my chceme informaci a ta je pro zákazníka. Pokud zákazník neví, že ten vlak jede, no tak ho nevyužije. A pokud ty vlaky nejsou využité, tak se přestanou provozovat. To, to jsme svědky neustále. Někdy se vlaky ruší i ty linky, i když ty vlaky jsou plné. Takže informace je skutečně zásadní, naprosto nezbytná pro železniční dopravu v Evropě a my chceme překonávat hranice a aerolinky to umí. A proto skoncujme s veškerými výmluvami. Aerolinky to umí, dokážou to, takže tady potřebujeme nějaký nadřazený orgán, který schromáží veškeré informace a jedna aplikace. Já nechci neustále jak si zkoušet 27 různých aplikací, abych zjistil, kdy zjistím nějaké informace. To není možné. Když máme aplikaci letecká doprava, tam to funguje skvěle, dokonce celosvětově, tak daleko zajít nechceme, chceme to zajistit pouze uvnitř Evropské unie, chceme zajistit informace a ceny jízdenek. A nyní rád předávám slovo komisi. A Kopčinska. Paní Kopčinska. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Nejprve bych se chtěla rychle vyjádřit k tomu, co nyní řekl pan předseda. Opravdu se nejedná o nový problém ale stále více se stáváme svědky toho, že vývoj digitálních služeb v oblasti dopravy pokud se týče o evropské občany, i vůbec celosvětové občany, je spojován s velkými očekáváními z jejich strany, proto ji musíme se snažit dostat, jak už tady zdůrazňovali mnozí europoslanci. V některých eh, dopravních eh, eh, typech dopravy, v některých městech, v některých regionech Evropy už došlo ke značnému pokroku ale pořád schází poskytování multimodálních informací cestujícím je tady možnost, nebo byla by možnost, aby konečný uživatel skutečně se mohl informovaně rozhodovat, když cestuje. A o to nám tady jde. Velice vítáme eh, zprávu pana Kocha a jsme velice rádi, že parlament si Eh, uvědomuje, jak důležitá je otázka multimodálních cestovních služeb důležité, protože jak určitě víte, jak si možná vzpomínáte i na základě toho, jak jste se sešli s paní komisařkou Bolcovou, i jí na této věci velmi záleží, aby se v tom postoupilo dopředu. Je pravda, že eh, doprava eh, prodělává velké změny a proto otázka přístupu k informacím a vůbec údaje o dopravě jsou opravdu tou hybnou silou dopravy tak, aby se lidé mohli jinak rozhodovat a e, aby se objevovaly nová schémata mobility. A to všechno se tedy vyvíjí, ale vyvíjí se, jak už jsem řekla, i očekávání. Eh, minulý eh, rok eh, v červnu komise přišla s cestovní radou ohledně, pardon, ohled, cestovní mapou ohledně právě vývoje multimodálního cestování a multimodálních integrovaných jízdenek. A vlastně tady se hovořilo o mnohem z toho, na co jsme poukazovali v té cestovní plně. Také se jedná o studii, která byla projedena a my jsme napočítali, že už dnes je takových plánovacích možností mnoho. Poskytují je i veřejné, veřejnoprávní, i soukromé eh, subjekty. Je to velice dynamický trh a my bychom si přáli, aby se tento trh rozvíjel i nadále. Ale také víme, že eh, to nejde vždycky Prostě e, takové ty e, služby nejsou všude, které by pokrývaly různé druhy dopravy a aby to bylo jaksi od domu k domu. Rozhodně k tomu nemají všude lidé přístup. A když se podíváme na to, co je třeba, aby se takové systémy služeb nastavily, tak zase se jedná o dostupnost e, spolehlivých a vysoce kvalitních údajů protože na základě pak takovýchto informačních služeb je možné to dále rozvíjet. Proto plně sdílíme názor parlamentu, že je třeba v této oblasti dělat ještě víc. A zejména, že e, úsilí musí vynakládat i veřejný, i soukromý sektor e, pak e, rozvrhy jízdní řády, pokud se týče o různé druhy dopravy, je sladění, to je samozřejmě velice důležité, ale potřebujeme i další informace, nebo potřebuje to ten, kdo si přeje účinně naplánovat a uskutečnit cestu. Důležité je také mít možnost dostat informace ohledně půjčoven eh, jízdních kol nebo sdílení aut nebo možností pro osoby s omezenou pohyblivostí. Ale musíme zase zvážit, které informace by měly být prvořadé. A jak vybudovat takový systém, kde by byly přístupny všechny tyto informace a byly by dostupné příslušným uživatelům. Možná, že víte, že komise dokončuje svoji práci ohledně iniciativy přístupu k, multi, k modálním údaj, datám, datům eh, v dopravě a tam se budeme přesně tímto zabývat. Jde nám o toto, aby přístup k takovýmto údajům se poskytoval za spravedlivých podmínek. A to též se týká i využívání těchto údajů. A to bude právě nejdůležitějším prvkem tohoto návrhu, protože potřebujeme, aby všude byly rovné podmínky pro různé druhy dopravy, ale i pro různé potenciální poskytovatele služeb a abychom umožnili evropským podnikům poskytovat takové služby. A naopak měli bychom se vynavarovat eh, monopolizaci informací, aby se toho někdo takto nezmocnil jak už ve své zprávě zdůraznil pan Koch, poskytování eh, spolehlivých, komplexních, eh, snadno přístupných informací cestujícím, co je prvním důležitým krokem k multimodálním integrovaným jízdenkám. A je to také uhelný kámen, pokud se týče o otázku práv cestujících. Eh, integrované vydávání jízdenek, to je naším cílem už po značnou dobu ale důležité je si uvědomit toto e, my to vidíme v Evropské komisi, že není na nás, abychom takovéto integrované jízdenky poskytovali nebo abychom my zařizovali takovéto služby, ale jak pan Koch říká ve své zprávě, my proto musíme vytvořit podmínky. Chtěla bych vás také upozornit na to, že už se podnikají kroky, realizují kroky, jsou to určité přípravné kroky, Eh, a eh, je tady konsorcium, které je činí a které má i podporu parlamentu, protože jedná se o pilotní vyzkoušení takovýchto rezervačních systémů multimodálním eh, způsobem. A zase se jedná o to, aby takovéto služby se daly poskytovat multimodálně. Nakonec bych se chtěla v několika slovech eh, zmínit o právech cestujících v multimodálním kontextu. Opravdu souhlasíme s hodnocením parlamentu, že poskytování informací eh, osobám s omezenou pohyblivostí je velice důležité, aby tyto osoby měly stejný přístup k dopravě a to bez ohledu na druh dopravy, kterého si přejí využít. Komise v současné době si provádí určitou inventarizaci situace takovýchto inter- multimodálních cest Zase se tady hovořilo také o eventuální odpovědnosti, která vzniká eh, v multimodálním kontextu. To je velmi těžká věc pro řešení. A my v roce 2015 eh, zahájíme studii, abychom vyhodnotili dopad opatření eh, a zjistili, jak lépe cestující chránit v multimodálním kontextu. A nakonec bych ráda poukázovala na to, že pokud jde o strategii digitální globálního jednotného trhu jsou důležité některé věci, o kterých hovořili členové tohoto výboru. Týká se to o interoperabilitu, přístupnost dat, přístup ke službám přeshraničně. To určitě Evropská komise bude rovněž všechno řešit. Děkuji. Děkuji a nyní ještě jednou pan zpravodaj. Děkuji všem kteří poskytli své připomínky a podněty. Ano, je to dlouhá cesta, já si připomínám na Bílou knihu z roku 2011, kdy jsme měli téměř to stejně znějící formulaci, takže možná se nám konečně podaří to nějak rozhýbat. Co se týče odmezení ehm, rozsahu, jsem nemohla do své za, právě zapracovat veškeré ty body a podněty, které od vás přišly. Já vám děkuji, takže se velice těším na pozměňovací návrhy, ke kterým se budu stavět velmi pozitivně. Samozřejmě jde zejména o standardy, o to, jaké údaje, v jaké formě se mají poskytovat, tak abychom na jedné straně se vyhnuli monopolizaci a na druhé straně naškodili podnikům a e, jak si dali možnost, aby nadále mohli zůstat v, konkur- v konkurenceschopném prostředí. Pak tady padly příklady, které již existují na regionální úrovni, někdy i na úrovni členských států, ale přeshraničně ještě nemáme nic. A to by byla ta má žádost, kterou já mám, abychom skutečně mohli hovořit o vnitřním trhu, aby eh, jak si ten jednotný vnitřní trh poskytl adekvátní řešení. Ještě se tady rychle podívám na své poznámky, k čemu jsem se chtěl vyjádřit. Myslím si, že hlavní body jsem již jmenoval. V podstatě si myslím, že jsme tak nějak, nebo směřujeme společně s Evropskou komisí stejným směrem ke stejnému cíli, takže doufám, že naše podněty převezme, zpracuje a že to povede k tomu výsledku, který bychom si přáli. Děkuji. Předseda, děkuji. Já také děkuji všem, kteří se zúčastnili diskuse a zejména panu zpravodaji. A lhůta pro pozměňovací návrhy je 16. dubna 17 hodin. Hlasovat na výboru budeme 28. května a na plénu potom v červenci tohoto roku. Děkuji vám. Další bod na pořadu jednání je informace o třístranných jednáních. Bude se týkat železničního balíčku. Je to neveřejné jednání, kterého se mohou účastnit pouze členové našeho výboru. Neberte si to osobně. Víte, že prostě toto jednání je neveřejné.